zpráva paní Cabezon Ruiz o činnosti Evropské ochránkyně práv za rok 2014. Chtěla bych přivítat paní ombudsmanku Emily O'Reilly a komisaře Timmermanse, který se nám na tuto rozpravu připojil. Jako první má slovo paní zpravodajka na čtyři minuty. Prosím. Gracias, señora presidenta. Gracias, komisario y compañero. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, 40 evropských občanů podle Eurobarometru nevěří evropských institucím a 46 jim důvěřuje. Stížnosti, které přichází k ochránkyni práv, se většinou týkají transparentnosti k přístupu k dokumentům, konkrétně tedy ve 20 případech. Charta základních práv mimo jiné obsahuje také právo na informace. Smlouva o Evropské unii rovněž zaručuje evropským občanům právo na přeskum jejich stížností. Proto je potřeba posílit důvěru evropských občanů v evropské instituce. Co se této problematiky týče, ráda bych podpořila a poděkovala za práci Evropské ombudsmanky za rok 2014, protože plnila své úlohy velice dobře. Její úřad konkrétně reagoval na více než 23 stížností a zahájil více než 2000 různých vyšetřování. Proto je rovněž eh, nutné zdůraznit 17 stížností, které se týkaly velice důležitých témat pro naše občany, například lepší zprávy věcí veřejných. Proto vítám ten signál, který byl vyslán ve věci zlepšování transparentnosti veškerých procesů. Potřebujeme jasná kritéria a pravidla, a je rovněž nutné zavést povinný registr těchto eh, stížností, i co se týká transparentnosti expertních skupin. Zde máme nové nařízení, kde je připraven i odpovídající návrh rozpočtu. Rovněž je nutné zveřejňovat výsledky zadaných studií souvisejících s problematikou uprchlíků. Chtěla bych eh, skutečně srdečně poblahopřát paní ochránkyni práv ke skvěle odváděné práci. Je nutné její práci uznat. Ráda bych vám ale řekla také, že nejen, že musíte ve stejné práci pokračovat, ale musíte se zlepšovat i ve věci například transparentnosti vyšetřování a v otázkách zdraví a jeho ochrany. Rovněž je potřeba zlepšit přístup k informacím osob s postižením. Je potřeba vyřešit otázku povinné registrace zájmových skupin a zlepšit přístupnost informací o současné uprchlické krizi. Na těchto tématech byste měla dále pracovat. Rovněž zde jsou určité iniciativy rady, jako je například ratifikace Marrakešské dohody. A kromě toho je tu celá řada občanských iniciativ, kde členské státy musí příslušným způsobem na petice občanů reagovat. Každopádně bych ráda uznala vaši práci. Eh, kterou eh, jste prováděla a váš úřad během této doby a chci poděkovat i za kolegy z petičního výboru, kteří umožnili, že vlastně všechny, kromě jednoho posměvacích návrhů, byly eh, odhlasovány a zakomponovány do kompromisu. Děkuji. Thank you, Madam Cabizon. Děkuji, paní Cabizon. A nyní dostává slovo paní ombudsmanka, paní Riley. Děkuji, paní místo předsedkyně. Dobrý den a děkuji paní Kabaton Ruiz a rovněž všem stínovým zpravodajům za jejich práci, kterou za poslední měsíce odvedli na této zprávě. Text před touto sněmovnou dnes dokazuje, že můj úřad se těší podpoře a já jsem za to hluboce vděčná. Jak už jsem mnohokrát opakovala, eh, Moje kancelář by nedokázala řádně fungovat bez příslušné angažovanosti parlamentu a my jsme velice rádi, že tato životně důležité podpory se nám eh, tradičně dostává. Máme necelých 80 zaměstnanců, přesto naše úkoly jsou obrovské a týkají se celé Evropy a já se budu ze všech sil snažit eh, plnit svou úlohu, držet krok s očekáváními, eh, která do nás vkládají evropští naši občané a e, někdy i okolnosti e, k ním vedou. Zejména chci poděkovat petičnímu výboru za jejich spolupráci a podporu. E, rovněž e, i on sehrává svou úlohu a nezabýváme se abstraktními záležitostmi, nýbrž věcmi, na kterých občanům záleží a se kterými se na nás obrácejí. A jak e, už vyjádřil často a dříve pan místopředseda Timmermans, demokracie si zaslouží silnou podporu a právě nyní ji musíme v Unii všichni tuto podporu skýtat. To Eh, je od doby, kdy jsem zde poprvé přišla v říjnu roku 2013, už poslední příležitost, kdy mohu k vám hovořit a um, šlo o spolupráci s výbory EMPL, INTE, LIBE a pokaždé jsem um, těžila z vašich zkušeností, z vaší podpory, obohacovalo to mou strategii, kterou nyní provádím. Děkuji petičnímu výboru konkrétně za to, že eh, chápe, jak významná je moje strategická úloha, jak se snažím eh, celý můj úřad ještě lépe této strategii přizpůsobovat vstupujeme do dialogu na nejvyšších úrovni, abychom evropským institucím pomáhali v tom, aby dosahovali ještě lepších eh, standardů veřejné zprávy. Ehm, avšak eh, jádrem naší práce jsou stížnosti, kterými se zabýváme. Eh, přes 20 se týká nedostatku přístupu k dokumentaci. A právě tato záležitost je ehm, srdcem demokracie a jádrem demokratické odpovědnosti. Máme velice vysoké standardy, vyšší než v některých členských státech, ale z pohledu naší úlohy by tomu tak být mělo a musíme mít ambice eh, jít ještě dále. Děkuji a rovněž děkuji za podporu toho, že se zabýváme eh, takzvanými takzvaným kolotočem, kdy někdo opustí úřad, například jako komisař a e, hned potom začne pracovat ve zpřízněném oboru. E, nyní máme zveřejněný komisí seznam vysokých úředníků, kteří změnili zaměstnání a tam je vyjmenováno přesně pracovní zařazení a i potenciál střetu zájmu. E, děkuji rovněž výboru výboru za, eh, pro rozpočtovou kontrolu za to, že se zabývá důležitými věcmi v této oblasti. Samozřejmě, že i tento parlament vyvíjí nátlak na zvýšení transparentnosti vyjednávání o dohodě TTIP a to je kvalitní příklad toho, jak zpráva, můj úřad a parlament spolupracujeme. Rovněž transparentnost lobbystů má významné místo v mé práci a děkuji eh, komisařům, kteří se tím zabývají a vybízejí mě k další činnosti. Na druhé straně jsem si vědoma, že se brzy zde a přímo mm, dalším bodem pořadu jednání v této sněmovně bude tabaková dohoda a lituji, že komise neakceptovala moje doporučení, aby proaktivně zveřejňovala zprávy o každém setkání s představiteli tohoto odvětví. Úmluva OSN o tabakovém průmyslu, kterou, e, které se EU připojila, se týká e, toho, že by obvyklá pravidla pro vládní spolupráce neměla týkat. Rovněž politika etického chování v rámci ECB e, byla eh, středobodem mé pozornosti a jsem ráda, že nyní se situace změnila, že jsou zveřejňovány například zápisy z jednání a děkuji panu Dragemu, eh, že eh, se v tomto řídil mít doporučením. Rovněž probíhá strategická vyšetřování týkající se práce expertních skupin a dialogu. Vítám rovněž nadcházející veřejné konzultace ohledně rejstříku, transparentního rejstříku. Měl by být i povinný. Mělo by se to týkat i plné finanční transparentnosti, tak aby každý občan mohl mít přehled o tom, kdo se v něm registruje a kdo má přehled o příslušných eh, rozhodnutích. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce, vím, že jí tyto záležitosti leží na srdci. Dále se zabývám například otázkou zveřejňování výsledků ehm, klinických eh, zkoušek, eh, zejména v souvislosti s ehm, eh, vyhledávaným a drahým lékem. Děkuji rovněž poslancům za takto silnou podporu eh, poté, co Frontex odmítl zavést eh, mechanismus řešení stížností. Děkuji rovněž, že mé doporučení bylo zařazeno eh, do vaší zprávy, rovněž i záležitost, jak přistupovat k těm, kterým byl zamítnut azyl. Zabýváme se i oblastí whistleblowerů, základních práv a politiky soudržnosti, Evropskou eh, občanskou iniciativou i Evropskou úmluvou o právech eh, lidí s postižením. Další záležitost, která budí obavy a eh, jedná se o síť evropských ombudsmanů, kterému předsedám, je součinnost národní a regionální úrovně. E, já uspořádám konferenci v Bruselu, kde všechny pozvu a budeme se zabývat záležitostmi, které zajímají nás všechny. Bude se jednat nikoli pouze o příležitost poučit se z jejich zkušenosti, vyměnit si je, ale i pro ně, aby se lépe seznámili s evropskými institucemi, které často jsou mimo um, zřetel e, těchto orgánů. A konečná záležitost. Stupeň dodržování pravidel evropskými institucemi dlouhá léta se to pohybuje kolem 80% a vím, že parlament tu dělá starosti. To 20% nedodržování pravidel. Nyní s potěšením mohu oznámit, že už se e, za rok 2015, v roce 2015 se zvýšilo na 90%, což by nebylo možné bez spolupráce všech evropských institucích a zejména této sněmovny. Eh, než vše uzavřu, chci jasně konstatovat, pod jak velkým dojmem jsem toho, jak evropští státní úředníci pracují svědomitě, eh, dodržují vysoké standardy, velká většina z nich je hrdá na svou práci, pracuje eticky a mm, chce i takto pokračovat. Lidé začnou evropským institucím důvěřovat, jakmile budou v každodenním životě neustále přesvědčování o tom, že vše funguje řádně ve veřejné správě. Bohužel nefunkční státní zpráva eh, často je tím, co odliší funkční stát od nefunkčního. Ehm, abychom dosáhli obecné legitimity v myslích lidí, musíme nikoli pouze být co nejkvalitnější, musíme být nositeli zlatého státu standardu, odpovědnosti, férovosti a řádného e, provozu. Chci e, spolupracovat se všemi institucemi a i s tímto parlamentem, abychom toho dosáhli. Děkuji ještě jednou e, zpravodajce, stínovým zpravodajům, sekretariátu i celému týmu za jejich přispění. Thank you, Ms. O'Reilly. Uh... Děkuji a nyní pan komisař Timmermans. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval zpravodajce paní Cabezon Ruiz za vynikající zprávu o činnosti úřadu Evropské ombudsmanky za rok 2014. Podle komise práce tohoto úřadu je zásadní pro eh, řádnou zprávu věcí veřejných, zájmu občanů. To je přece náš společný cíl a španělský překlad slova ombudsman skutečně popisuje tuto funkci, je to tedy veřejný ochránce práv lidu. A takže bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat paní ombudsmance za úsilí a za vynikající spolupráci a kvalitní činnost jejího úřadu. A zpráva především se vyjadřuje k významu této činnosti v oblasti transparentnosti, což je e, záruka dobré zprávy. A dovolte, abych připomněl, že i komise si stanovila velice ambiciozní cíle transparentnosti, takže toto i tato zpráva uznává. Například jsme rozhodli, že od 1.12.2014 všichni komisaři, členové kabinetu a generální tajemník, tedy kancléř, poté, co se sejdou s lobbysty a dalšími eh, subjekty, tak zveřejňují zprávy. Také i jsme vykázali velkou transparentnost v rámci vyjednávání smlouvy TTIP. Eh, což je jeden z prvků našeho dynamického vztahu s Evropským parlamentem. Komise vítá, že ombudsmanka i výbor PETY i eh, blahopřejí komisi za její eh, proaktivní přístup a samozřejmě zde i já chci poděkovat parlamentu, že hraje tak aktivní roli. Komise rovněž i akceptovala většinu doporučení ombudsmanky, mm, třeba téma těch takzvaných revolving doors, eh, to znamená výměny pracovníků, náhrady pracovníků, poté co tedy eh, odejdou do důchodu, aby byli nahraženi. I my jsme eh, odsouhlasili zprávu expertní skupiny v oblasti transparentnosti. Dále další doporučení Například jsme přijali celou řadu kroků pro to, aby občanská iniciativa eh, byla eh, lépe použitelná. I návrh eh, pohraniční stráže evropské, o tom hovořila také paní ombudsmanka zde. Samozřejmě budeme dohlížet nad dodržováním lidských práv to, toto doporučení jsme také akceptovali. To bylo doporučení v kontextu vyšetřování Frontex. Takže vše jsme splnili. Což mě přivádí ke zprávě, která se týká e, toho, jak instituce dodržují pravidla. My jako komise, my většinou máme vysokou míru, v roce 2014 to bylo 86%. A já velice rád zde slyším, dnes od vás, od paní ombudsmanky, že za rok 2015 bude 90% a pokusme se to ještě vylepšit. A je třeba i e, se podívat na e, práci komise, protože e, nás se týká 60% všech kaus, takže je důležité, abychom my se přiblížili těm 100%. A tato Eh, samozřejmě ta míra se liší každý rok, ale nicméně komise bere poznámky ombudsmanky velice vážně a budeme eh, se zlepšovat, kde to půjde. Jedno téma, ale kde nesouhlasíme a k tomu se ještě vrátíme, eh, to je tabákový průmysl, takže to nás ale čeká zde na pořadu dne později. Paní předsedkyně, závěrem bych chtěl poděkovat zpravodajce i vám za tuto rozpravu a chci potvrdit, že komise se těší na to, že budeme pokračovat ve vynikající spolupráci s ombudsmankou a jejím úřadem. A osobně, teď bych řekla, řekl paní eh, O'Reilly, skutečně eh, si zaslouží ten název, tedy ve španělštině veřejná ochránkyně práv. Děkuji a nyní na dvě minuty má slovo pan Valensa. Děkuji. Za prvé, já bych chtěl poděkovat paní O'Reilly za práci, nejenom za rok 2014, ale i vlastně od, nastou, od té doby, co nastoupila do úřadu. Její práce je příkladná. Zpráva výboru PETY, petičního výboru, eh, k eh, výroční zprávě eh, to není pouze rezime, pouze to, že dáváme zelenou, ale je to i proto je to důležité, že si musíme připomenout dalším eh, institucím, že spíše, že se musíme otevřít občanům a službě občanům. To eh, platí pro admi- celou administrativu. Tady si to vyžaduje naše větší úsilí. I pravomoci ombudsmanky z vlastní iniciativy zahajovat šetření, tak to eh, je to, co potřebujeme. To nás k tomu bude více tlačit. Já bych také chtěl i vyjádřit podporu Eh, snaze ombudsmanky o větší transparentnost a eh, skutečně došlo k pokroku třeba pokud jde o ten registr transparentnosti, který byl společně vytvořen s Evropským parlamentem a Evropskou komisí a má za cíl eh, řešit některé obavy veřejnosti. Více než 7 tisíc institucí se již dobrovolně zaregistrovalo a dalších 49 eh, minulý týden se zaregistrovalo, což ukazuje, jak jsou ochotní všichni k této transparentnosti. Mm, doufám, že informace poskytované registrem, eh, eh, mm, tak to jsou informace, které jsou mm, skutečně velkým pokrokem a já doufám, že to nám umožní eh, eh, i mm, lépe pochopit, co eh, bychom měli dělat v Evropské unii, evropských institucích a jak se chovat transparentně. Děkuji, paní ombudsmanko, děkuji za vaši tvrdou práci. Děkuji a nyní na minutu paní Mici. Děkuji vám mnohokrát. Za jeden rok více než 23 tisíc evropských občanů požádalo o pomoc o služby evropského ombudsmana. To je velmi vysoké číslo, které ukazuje, jakou službu ombudsman vlastně poskytuje evropským občanům. Evropský ombudsman hraje velice důležitou roli v tom, aby byla práva občanů respektována. Evropské instituce jsou přátelštější vůči občanům, efektivnější a nápomocnější. Občané si tak dělají o institucích lepší obrázek, ale mm, nic si nemalujme. Evropské instituce musí pracovat ještě tvrději na tom, aby získávali důvěru evropských občanů. Je potřeba reflektovat otázku dobré zprávy, dobré administrativy, vyšších standardů. Ani zde není možné usnout na Vavřínech. Výbor Pety pomáhá přivést občana do samotného jádra rozhodovacího procesu v Evropě, dává mu možnost integrovat se a reflektovat i rozhodování na evropské úrovni. Proto jsem velice ráda za tuto zprávu o ombudsmance eh, paní O'Reilly od paní Ruiz. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji pan Marias. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítám paní O'Reilly v této sněmovně a blahopřeji jí k znovu zvolení. Jsem přesvědčen, že během jejího funkčního období jsme skutečně zaznamenali pokrok v oblasti ochrany práv občanů. Zaznamenali jsme i vyšší míru transparentnosti napříč všemi institucemi nejen institucemi, ale napříč i jinými orgány, jako například eh, Euroskupina nebo Trojka, které velice často zaujímaly opatření proti těm strukturám na nejnižší úrovni a která tak přímo dopadala na běžné občany. Evropská centrální banka na základě činnosti ombudsmanky byla donucena zveřejnit dopis odeslaný centrální bankou irským orgánům. A ten dopis souvisí s dohledem nad eh, aktivitami těchto institucí, ať už je to trojka nebo někdo, někdo jiný. Jde o možné střety zájmu mezi Evropskou centrální bankou, evropskými institucemi, jako je komise. I zde hraje ombudsman důležitou roli. A projednává se také mandát Evropské centrální banky podle smluv. To jsou všechno oblasti, kde jsou velice důležité otázky střetu zájmu a otázky, aby se tak řeklo, věrnosti vůči instituci. Otázka migračních toků, Frontexu, TTIP a mnoho dalších, to jsou všechno oblasti, kde ombudsmanka bude muset i nadále velice tvrdě pracovat, protože jsou to oblasti i nadále netransparentní. Například dostupnost dokumentů o TTIP momentálně Eh, zde, se zde aplikují velice přísná pravidla o důvěrnosti informací. V podstatě jde o takovou tajnou diplomaci, chcete-li. Ale občané musí mít k těmto dokumentům přístup. To znamená mimo jiné to, že bude muset vzniknout nějaký informační kanál na americké ambasádě. Ještě jednou děkuji a blahopřeji k úspěšné práci. Děkuji paní Wikström, předsedkyně výboru PETY, na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála evropské ombudsmance Emily O'Reilly ke skvěle odváděné práci. Osobně bych vám, Emily, chtěla poděkovat také za dobrou spolupráci mezi vámi, vaší institucí a mým výborem. Je mi vždy velkým potěšením s vámi pracovat. Vždy mě těší s vámi spolupracovat. Evropský ombudsman se soustředí vždy primárně na otázky transparentnosti a otevřenosti jakožto záruky dobré veřejné zprávy. Ombudsman hraje velice důležitou roli v tom, aby podporoval instituce Evropské unie v tom, aby byly otevřenější, efektivnější a přátelštější vůči občanům. To přispívá k vyšší důvěře občanů v Evropskou unii obecně. Jedna otázka, která v roce 2014 byla velice důležitá, byla eh, práce ombudsmana v oblasti Frontexu, protože i práce Frontexu musí eh, být vybavena dostatečnými materiálními a lidskými prostředky, aby mohla chránit naše vnější hranice a aby mohla plnit napříč Unii stejnou funkci. Proto zejména vítám, že zde komise zohlednila eh, názor občanů ve svém novém návrhu k Frontexu a navrhuje mechanismus pro, eh, pro eh, jaksi možné zažalování, podezření při porušování lidských práv. A s potěšením kvituji, že se zde předpokládá i příslušný následný proces. Švédsko je země, pro kterou jsou lidská práva velice důležitá a ve které občané o evropských institucích mnoho neví, což je znepokojující, protože to omezuje možnost občanů se aktivně podílet na evropské správě a e, ovlivňovat otázky řešené na e, evropské úrovni, protože pro dobrou demokracii je také potřeba, aby rozhodování byla ovlivnitelná a byla ovlivňována občany. A zde je důležité, abychom eh, aktivněji diskutovali s občany přímo v členských státech. To by zlepšilo demokratické předpoklady naší společnosti a proto je důležité, aby všechny instituce přebíraly více zodpovědnosti za dialog s občany, aby občané zkrátka věděli, co se děje. Je důležité, že se této zodpovědnosti chápeme a že o ní diskutujeme. Společně pak můžeme přispět k tomu, aby občané měli lepší představu o tom, co Evropská unie dělá, aby se silněji účastnili rozhodovacího procesu. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji, paní O'Reilly. Děkuji, paní Wikström, a teď na jednu minutu paní Albiol Guzman. Gracias. Děkuji. Pokud je jedna věc jasná z této zprávy ombudsmance je nedostatečná transparentnost evropských institucí a jak eh, ty eh, dveře se otevírají lobbystům, různým zájmovým skupinům, skupinám, tak to všechno se zakrývá. Tato zpráva zdůrazňuje, že je to všechno obskurní a to je velice vážné, především v rámci vyjednávání o TTIP. Dvě šetření musela být zahájena tímto úřadem ombudsmanky spojené právě právě s tím, že se nezveřejňují dokumenty ani těm zainteresovaným, eh, ani těm eh, stranám. Pouze některé privilegované skupiny mají přístup a je to tedy všechno utajené. A to pokračuje, jak říká ombudsmanka a poslanci a poslankyně tohoto parlamentu tedy musíme vždycky se zavřít e, na klíč v jednom sále, kde máme přístup k těmto dokumentům a můžeme pouze nahlížet. Je to všechno tajné. A to je vážné. Ještě vážnější je, že pořád to pokračuje. I, i zde máme 3 miliony třeba e, občanů, kteří se postavili proti TTIP a nic se neděje. Děkuji na dvě minuty paní Auken. Formand, og først og fremmest tak til Forit for en god rapport og et godt samarbejde. Og så... Paní mm, mm, předsedkyně, já také vám děkuji za vynikající spolupráci. Děkuji Emily. Děkuji ti, Emily protože eh, tady je spousta důvodů, aby si byli, byla znovu zvolena. To je dobré, že skutečně máme ochránkyni práv a ne eh, nějakou politickou postavičku. Já si myslím, že tady lze skonstatovat, že všechny evropské instituce si zvykly na to, abychom měli eh, skutečného ochránce práv v Unii. Já nebudu opakovat co se píše ve zprávě. Já jenom eh, děkuji za to, co si udělala pro Frontex, protože tam je třeba zavést transparentnost. Je eh, u Frontexu, ale to platí i u TTIP. Já tedy eh, na tebe apeluji právě. To je nutné pro řádnou administrativu, řádnou zprávu věcí veřejných. To znamená, že se musí sloužit občanům kteří mají právo na rychlou odpověď, rychlé, eh, jasné vysvětlení. A, eh, takže eh, zatím to ale mm, všichni nepochopili. Otázka konfliktu zájmu například, to je problematické. Ten problém by vůbec neměl existovat, ale on existuje v řadě institucí. Myslíme si, že Ehm, že když někdo vyplní prohlášení o střetu zájmu, že tím to končí. Ne. A potom mm, máte další třeba zainteresované osoby, a, a v podstatě to nám je úplně jedno, jaký je jejich privátní život a ten je třeba plný konfliktu zájmů profesních jiných a skutečně to je něco, co se musí prošetřovat. Například třeba máme problémy v agentuře pro lidská práva a tam se to vůbec neřešilo. To se musí vyřešit ve všech institucích. Potom problém přístupu k soudnictví. To vůbec není respektováno v členských státech. I když zde máme třeba na eh, vnitrostátní ochránce veřejných práv, kteří by to měli řešit. Mm, ty máš právo vyšetřovat náš parlament, ale máš i určité povinnosti vůči parlamentu. Já myslím, že je třeba to respektovat. Děkuji a nyní eh, na minutu a půl paní Evy. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, eh, za práci Emily, za její práci, protože skutečně ona se hodně angažuje, velice efektivně se angažuje eh, pro věc transparentnosti v institucích. A u té transparentnosti dovolte, abych řekla, že i většina šetření samozřejmě se týkají požadování eh, požada, požadavku eh, o informace, o doklady, dokumenty, ale většina je zamítnuta. Já bych chtěla se teď zastavit eh, u toho, že je třeba vyšetřovat, jak se využívají výdaje ze strukturálních fondů. Strukturální fondy, které k dnešnímu datu bohužel zatím ne, nepodléhají mm, efekt, efektivnímu mechanismu kontrol. A například eh, ten auditing, ano, ale velice eh, často ten, eh, kdo kontroluje, zároveň eh, kontrolovaným. A velice často jsou to projekty, které vůbec nemají žádnou přidanou hodnotu pro společnost. Například takový jeden projekt, který je absurdní, je to Turín-Lyon spojení, vysokorychlostní spojení. To je obrovský projekt, který napáchal hodně škody a navíc lokální populaci se to vůbec nelíbí. Již mnoho let se na tom pracuje a financuje se to i z evropských fondů fondů. Takže já chci vyzvat naši ombudsmanku, aby osvětlila, vyšetřovala i tyto aspekty, aby spolupracovala s účetním dvorem, tak aby e, zde e, ta neregulérnost a malá transparentnost, aby e, tedy skončila, protože oš poškozuje naši práci. Děkuji, dá dvě minuty, pan Lebreton. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, tato zpráva osvětluje činnost eh, paní O'Reilly, Evropské ombudsmanky za rok 2014. Já uznávám, že se snažila o lepší transparentnost fungování evropských institucí. Ona přijala dvě iniciativy, které zde vítám. V oblasti lobbystů podařilo se jí vytvořit eh, registr. Více než 7 tisíc skupin se tam již zaregistrovalo. Určitě tento registr určitě nezmenší vliv těch 35 tisíců lobbystů na evropská rozhodnutí, ale je dobré, že existuje. Paní Aureli, eh, se podařilo i zlepšit transparentnost v klinických eh, testech a nyní informace týkající se těchto klinických testů jsou zveřejňovány. Třeba i zpráva o klinických studiích, které, mm, eh, mm, které povolují uvádění léku na trh a teď jde o to zjistit, jak je mm, efektivita, jaká je efektivita, účinnost těchto náklady na výzkum. Ale transparentnost tady eh, se omezuje. Nepodařilo se jí třeba zajistit transparentnost o Eh, eh, vyjednávání o transatlantické smlouvě a určitě eh, zde jsou různé praktiky, které jsou problematické i pro evropské poslance. Evropa, Evropská unie chce zabránit tomu, aby zde existovala reálná demokratická kontrola nad smlouvou TAFTA. Hm, hm, hm, my bychom měli tedy eh, eh, hlasovat o této smlouvě a tato smlouva přece úplně zpřevrátí životy evropských občanů. Paní Aureli udělala politickou chybu, protože mm, požádala, aby se pro migranty eh, zavedla možnost odvolat se proti jednání Frontexu. To bude zneužíváno, tak aby migranti tak mohli zůstávat v Evropě. Budou to zneužívat, toto odvolací řízení. Já proto z těchto důvodů budu hlasovat proti této zprávě. Thank you. Our next... Děkuji. A jako další na minutu a půl paní Morvaj. Děkuji. Znovu zde máme v Bruselu skvělé dopoledne na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Nálada jako vždy. Tentokrát eh, jednáme o činnosti ochránkyně práv a o výroční zprávě. Eh, samozřejmě eh, že se nesmíme pomíchat ideologii s profesionalitou. Máme tady asi 25 poslanců z těch více než 700 a zároveň zde vedeme řeči o tom, jak by měla být Evropská unie co nejdemokratičtější, aby začali občané tuto unii více milovat. Zejména e, běženci a migrace, to jsou přece téma, která hýbají světem témata. Já mám nápad, jak by to dopadlo, kdybychom si vyslechli ty hlasy občanů, kteří říkají, že ano, soucítí s těmi znevýhodněnými, s těmi, kteří prchají před válkou a snaží se dostat na západ, ale že zároveň už nelze přijímat jich více. Tak to by to bylo demokratické, kdybychom rozhodovali na základě těchto názorů. Je to ale naopak ti lidé, kteří chtějí hájit svou vlast, kteří se zastávají své země, jsou pošlapáváni. Měli byste se stydět. Občané by měli mít možnost prosazovat svá lidská práva a demokracie by měla být realitou. To, co se nám v Maďarsku povedlo, totiž, že máme nyní referendum a to vám ukážeme, co znamená demokracie v praxi. Předsedající další řečník pan Jár. Děkuji paní předsedkyně a rovněž veliké díky paní O'Reilly. Spolupráce s petičním výborem opravdu běží dobře. Ono to běží každý rok lépe a když jsme zde dávali už tři hvězdičky tomu vašemu předchůdci, tak vy dostáváte těch hvězdiček ještě víc. Důležitý poznatek bylo, že transparentnost je středobodem naší práce. Já z pohledu své politické skupiny mohu říci, my to vnímáme podobně. Nedostatek transparentnosti vede k nedostatku důvěry, to pak vede k nějakým fámám a to vede k selhání spolupráce a eh, tak dále. Důležité je přístup k dokumentům. Už máme ten přístup a já vybízím všechny poslance, využívejte té čítárny. Ono je to opravdu zajímavé, co v tom T-typu je a někdy můžeme se vyhnout eh, špatným zprávám, případně korektuře těch špatných zpráv. Eh, chci ještě poprosit, abychom, když už se snažíme něco prosazovat konkrétně, tak to musíme udržet v praktické rovině, tak, aby to vlastně nekladlo překážky práci parlamentu u toho například eh, transparentního rejstříku. Mm, máme rovněž ombudsmana, petiční výbor OLAF a bylo by třeba vždy eh, jakoukoliv stížnost směřovat tam, eh, kam patří. Všichni jsme hráči ve stejném týmu, blíže lidu, eh, ve prospěch EU. Doufejme, že se to bude dařit i dále, no a budeme se těšit na další zprávu. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Akceptujete blue, modrou kartu eh, od pana Fonzoliky? Máte 30 vteřin. Hello, yes. Thank you very much. Dobrý den, eh, děkuji. Vážený pane kolego, jak víte, ombudsman spustil v roce 2014 a 2015 různá šetření. Vzhledem k té eh, hrozné situaci s migranty, která rozštěpuje Evropskou unii a její členské státy, nemyslíte si, že by ombudsmanka měla spustit šetření k tomu, jakým způsobem je respektována šengenská oblast členskými státy a jaký to má vliv na evropské občany? Děkuji. Pane Járe. Děkuji. První poznámka, ano, já eh, považuji za dobré, že se tím ombudsmanka zabývá. Za druhé musíme být i upřímní sami k sobě. Máme zde migrační problém, což je obrovský problém v Evropské unii. Eh, mě rozčiluje zejména to, že obvykle v nouzi rodina drží pohromadě, ale tady to vypadá jako, že se všichni rozprchli, jako když střelí do vrabců. A proto podporuji výslovně akce paní ombudsmanky a myslím si, že bychom ve všech grémích, u ombudsmana v parlamentu, v komisi a v radě, jsme, bychom měli společně tento problém řešit, protože občany nezajímá popis problému, je zajímá jeho řešení. A proto bychom měli společně intenzivně to řešení hledat. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu paní Guillaume. Ano, je těžké v jedné minutě vyjádřit připomínky k tak různorodé činnosti paní ombudsmanky, což ukazuje, jak skutečně je vstřícná sloužit občanům, za což děkuji. Velice rychle, abych zmínila jedno téma, to jsou aktivity v oblasti transparentnosti institucí vůči lobismu. Zde je zásadní, abychom garantovali eh, to, že instituce budou zbaveny konfliktů zájmu a v tomto smyslu i za poslední léta vznikají různá etické kodexy a proto byl vytvořen tento registr. A já e, e, za to děkuji. Eh, nicméně je třeba, abychom byli dobře vyzbrojeni, abychom mohli jednat. Jak můžeme být důvěryhodní, když jedna z institucí jako rada neparticipuje na tomto kolektivním úsilí transparentnosti, nehraje s námi tuto hru? Já mám otázku ne, nadešla chvíle, abychom vytvořili nezávislý orgán, který stejně jako eh, ve Francii máme orgán eh, pro nezávislost, který dbá nad případnými konflikty zájmů eh, osob působících ve veřejné správě. Děkuji a pan Gericke. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych i já rád vám ombudsmance srdečně poděkoval. Domnívám se, že jak vysoký počet dotazů a žádostí, tak i naše slova dokazují, že děláte skvělou práci ve prospěch lepší Evropy. To je cíl, který já mohu jménem mé frakce EKR pouze podpořit. Je dobré, že jsme si zvolili právě vás jako odbornici s nejvyššími kvalifikacemi a nikoli nějakého poslance odtud, který by chtěl mít po pohodlné eh, zaměstnání. Stejně jako eh, ve Štrasburku jste hovořila například u T-typu, že eh, bylo dobré začít zprávu z vlastní iniciativy a zda se dodržuje zkoumat transparentnost. Já vám velice děkuji za vaši práci, za to, jak se do toho zasazujete a to, že kdykoliv se občan obrátí, bude to mít větší váhu, větší viditelnost, lepší profil. Děkuji paní Sera. Paní Besera, děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, pane místopředsedo, děkuji a vítejte paní Rejli. Ano, já mm, vás velice ráda vítám opět zde v parlamentu a eh, protože mm, my, eh, pro nás tedy především pro petiční výbor, vy jste ten, kdo slouží přímo evropským občanům. Je velice dobré spolupracovat s vaším úřadem, je to dobrá interakce a mm, víte mm, proč? No, protože vy jste odhodlaná eh, eh, a chcete mít výsledky. Zde se, vy se snažíte o zlepšení fungování administrativy v EU a ta vaše činnost je velice uspokojivá. Opakuji, že je to velice významné proto, aby ty tzv. revolving doors, to znamená transparentnost, TTIP, klinické testy, ano, i ta kritika Frontexu a ochrana lidských práv Evropanů. Takže to je činnost, kde máte výsledky a to je to, co eh, nás vzájemně obohacuje chci vám poděkovat i, e, jak pracujete na oblastech migrace a azylu. To zatím nepokrývá tato zpráva, ale mm, mm, tento rok mm, skutečně nám nastavil zrcadlo a je třeba tedy e, společně reagovat. To bylo třeba nutné od samého začátku reagovat na uprchlickou krizi e, společně a my mm, je třeba neustále hledat eh, mm, tu excelentnost ve službách eh, občanům a to je to, co váš úřad dělá. Děkuji za to. Děkuji a nyní na minutu paní Kunva. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Úřad ombudsmana je jednou z mála institucí, kterým běžní občané stále věří. V době krize je potřeba zajistit, aby se respektovala lidská a základní práva. A to je zvlášť důležité v souvislosti s lidskými právy migrantů v této době, době velkých migračních toků. A já jsem velice ráda, že zde je taková snaha podporovat transparentnost. My tuto snahu podporujeme. Ta zpráva ombudsmanky o operacích Frontexu byla skvělá. Tedy nějaký mechanismus, zavedení mechanismu pro zadávání stížností. To je samozřejmě oblast, která si eh, paní O'Reilly bude vyžadovat eh, vaši další aktivitu vlastně na všech vnějších hranicích EU, kde lidé očekávají, že budou respektována jejich práva. To se například týká hranic s Firom a jiných. Děkuji. Nyní pan Arnott. Děkuji vám. Já tu nejsem, abych kritizoval ombudsmanku, která odvádí obtížnou práci za obtížných podmínek. 46% lidí vůbec nevěří, v Evropskou unii, ve Velké Británii to je jistě ještě daleko více. Máme zde případy všelijakých e, otočných dveří nebo kolotočů, máme e, v podstatě hrozně málo lidí, kteří by z eh, institucí byli vyhazováni kvůli špatnému chování. Myslím, že to byli Beatles, kdo končil svá představení, kdo říkal, jste tak skvělé obecenstvo, rádi bychom si vás vzali s sebou domů. Bohužel, my jsme si jich vzali domů už tolik, že už nemáme místo na nikoho dalšího. E, myslím si, že kdyby britští občané dokázali přijet sem do Bruselu, podívat se na to, co já vídám každý den, na všechny ty excesy, tady té struktury, tak jsem si jist, že 23. E, června by hlasovali pro odchod. Děkuji další na minutu a půl paní Estera Sfragut. Ano, děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat e, a paní Aurelie ombudsmance za znovu zvolení a za vynikající práci s konečným cílem samozřejmě, aby evropské instituce eh, lépe sloužily eh, evropským občanům a garantovaly samozřejmě dodržování jejich práv. Hodně tady se hovořilo o transparentnosti. Ano, to je jeden z cílů, eh, hlavních požadavků, které se vznáší na vás a eh, já vám děkuji za veškerou vaši činnost eh, i za to, že mm, se snažíte takto zajistit ten konečný výsledek i to, že zahajujete šetření z vlastní iniciativy. A teď administrativa. Jeden z cílů, Eh, ombudsmanky je také, abychom měli dobrou administrativu, dobrou zprávu věcí veřejných. Eh, ale eh, aby tedy splňovala normy, aby splňovala principy Evropské unie. Já se ptám, zdali směrnice proti diskriminaci, která je zastavena v radě 6 let, anebo to, že nebyla ratifikována Marrakešská smlouva proto, aby osoby měly přístup Eh, tedy jde o přístup osob s postižením, takže zde já si myslím, že mm, mm, i umluvy e, e, OSN pro osoby s postižením, ty se neratifikovaly. Já tady na vás apeluji, abyste pomohla odblokovat e, toto v radě, protože zatím jsou ta země, které to vetují. Především jde o tu směrnici proti diskriminaci a smlouvu z Marrakeše je třeba, protože to jsou dokumenty, které jsou v souladu s principy Unie. Děkuji a nyní dvě minuty má slovo paní Kirsten Darling. Děkuji, paní předsedající. Děkuji jak paní Miss Riley, tak i zpravodajce. Tady zdůrazňujeme klíčovou úlohu Evropského ombudsmana pro zajištění evropské demokracie a rovněž tu misi, nechat zaznít hlasům řadových Evropanů. Je jasné, že se angažuje za zvyšování transparentnosti, ochranu základních práv a jedna zájmu veřejnosti. Vyšetřování ombudsmanky například v oblasti TTIP nám pomohlo zvýšit transparentnost bezprecedentním způsobem v oblasti obchodních politik. Byly zveřejněny dokumenty a máme lepší přístup k některým dalším dalším aby dohoda TTIP dopadla co nejlépe, musíme dokázat, že právě takové instituce jako naše či veřejné zdravotnictví ve Velké Británii nejsou ohroženy, že eh, budeme hájit eh, férový obchod a i britská vláda si váží vašeho úsilí. Eh, sama musela zveřejnit své právní doporu, svá právní doporučení, musí tedy je zveřejnit ohledně britského veřejného zdravotnictví v kontextu TTIP. Slyšíme rovněž, co e, vyslechl e, výbor PETY i ombudsmanka a podporují rovněž mechanismus, e, který upraví podávané stížnosti ze strany občanů, migrantů, kterým byl zamítnut azyl a kteří jsou deportováni. Rovněž pohled do toho, jak vypadají klinické zprávy, jejich výsledky, to zajistí nikoli pouze trans transparentnost samo o sobě. Zajistí lepší hlídání eh, nových léků, například pro hepatitidu C aby mohli putovat k těm, který je potřebují. Já chci poblahopřát paní ombudsmance a chci jí vdechnout odvahu, aby se i nadále věnovala strategii například až do roku 2019 dalším plánům. Těšíme se na vaši další práci a rovněž na spolupráci s vámi. Děkuji, říká předsedající. Od pana Arnota máte modrou kartu, přijmete ji? Ano, dobře, pane Arnote. Děkuji. Já vím, že se tady snažíte ehm, v rámci TTIPu si vynutit, že to nebude mít dopad na britské veřejné zdravotnictví, ale ehm, odbory a právní poradenství eh, odboru Unison zní jinak. Říkáte, že to úplně zamítneme, co nám radí odbory? Děkuji, pane Arnote. Úplně špatně jste pochopil má slova. Já jsem řekla, že abychom se ujistili, že máme plnou transparentnost v obchodní politice, eh, tak musí být všechno přítomné a to právní poradenství, to nebyl Unison, neighbors Unite. A ono je to opravdu, budí to obavy. Britská vláda si sama eh, vyžádala právní posudek. Já volám po zveřejnění tohoto posudku, Rovněž eh, vede se kampaň v rámci britského veřejného zdravotnictví a vše musí být zveřejněno. Další řečník na minutu paní Tomašič. Děkuji. Eh, Emily O'Reilly, britská ombudsmanka, si rozhodně zaslouží znovu zvolení, my k tomu blahopřejeme. Eh, má už za sebou opravdu záslužné výsledky a eh, vše svědčí proto, že právě ona je správná žena na správném místě a můžeme čekat i další kvalitní počiny. Zejména chci pochválit to, jak se angažuje za lepší transparentnost evropských institucí. Evropská komise často se snažila schovávat a i vyjednávání o TTIPu nebyla uspokojivá když hovoříme například o výdobicích digitálního trhu, musíme si uvědomit, že digitální trh změnil i politiky a e, už se nemůžeme domlouvat za zavřenými dveřmi. Dobrá, tašte se. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, ați spus... E, Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně. Vy jste hovořila o nedostatečné transparentnosti, jako příklad jste použila TTIP. Můžete nám vysvětlit, jak byste eh, si přála, aby ta vyjednávání pokračovala? Kolegice, sve to se radi iza zatvorenih vrata, ak ako se radi u naj... vaena kolegyně, vše, co se dojednává za zavřenými dveřmi, i když je to třeba upřímná věc, tak musí vzbuzovat v lidech pochybnosti. A opravdu nedává smysl eh, něco netransparentního dojednat. My všichni občané přece musíme vše vyjasnit všem. Eh, paní Jetemaki, děkuji. Paní předsedkyně, i já se chci přidat ke slovám díků, která zde zazněla paní ombudsmance za vynikající práci. Rovněž bych ráda poděkovala jak jí, tak i celé její kanceláři, jejímu úřady. Eh, ve vašem úřadu máte pouhých 67 zaměstnanců a přesto odvádíte obrovský kus práce. Když to porovnáme eh, s eh, úřady či kancelářemi některých našich poslaneckých kolegů, tak to je neuvěřitelné. Měla byste mít k dispozici více zaměstnanců, abyste se opravdu mohla věnovat tomu, na čem záleží nám všem. Mám ještě jedno přání, pokud mi to dovolíte. V Lisabonské smlouvě se totiž uvádí, uvádí, že Evropská unie by měla mít kvalitní legislativu. My však máme zatím pouze etický kodex chování, kterého se máme držet a já se domnívám, že by bylo na místě, aby váš úřad eh, nebyl eh, překážkou v komisi v radě a v parlamentu. Jsou i ti, kteří jsou proti. Závazná pravidla, která by mohla začít platit, by se eh, vyplatila jak občanům, tak i nám. V současné době nemá občan vlastně možnost podávat stížnost k soudu, protože není žádná závazná legislativa v této oblasti a to by se mělo změnit. Thank you. Děkuji. Nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi. Minuta paní Niriada. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám tuto zprávu paní O'Reilly a ombudsmanky a e, děkuji za vynikající práci je to velice důležité mít takovýto úřad a především, když nás napadají určité kauzy, jako třeba prošetřování společné rybolovné politiky, aby to bylo transparentní, kdy komise nám odmítá plný přístup k dokumentům a teď bude mít povinnost se chovat transparentně. To tež platí pro TTIP. Je důležité, aby ombudsmanka měla možnost donutit konkrétní skupiny, aby poskytovali odpovědi a ne nemluvě o střetu zájmu. Zde komise musí být e, transparentní vůči občanům, kteří mají velká podezření ohledně tý typ. Zde paní Aureli hodně tlačila na komisi, pokud je o ECB a teď museli ukázat dopis irské vládě o e, e, finanční krizi, korupcích a takže za to děkujeme a mm, je jasné, že úřad ombudsmanky funguje, jak by měl a e, pracuje pro občany v Evropě. Děkuji a na minutu je další řečník paní Wimberg. Děkuji, paní předsedkyně. E, naše ochrana uprchlíků a to, co o tom si myslíme, to podléhá široké interpretaci v EU. Problém je, že většina uprchlíků, se kterými se setkáváme na hranicích Unie, jsou ekonomičtí migranti. Pouze málo e, jsou uprchlíci z humanitárních důvodů. Velká část by tedy měla být vrácena a někdy i e, donucením, s donucením z pohledu lidských práv to není přece porušením lidských práv a návrh ombudsmanky, aby Frontex vytvořil specifickou službu, která by projednávali stížnosti, projednávala stížnosti migrantů, kteří mají za to, že se s nimi špatně zacházelo, tak to snad jde mimo chápání realistické politiky. Já si myslím, že tím bychom házeli klacky pod nohy této mašinerii, která již teď funguje dost špatně, třeba přece i zlepšovat. Děkuji, pan Sver, minuta a půl. Eh, spoštovaná varuchyně. Děkuji, děkuji, hm, paní ombudsmanko. Každý rok eh, eh, odsouhlasujeme usnesení o vaší zprávě a já myslím jako kolegové, že děláte výborně vaši práci a e, veřejná ochrankyně práv, to je velice dobrý název, který hodně toho vysvětluje, ale není dost adekvátní, protože Evropská ombudsmanka nemůže, e, e, nemůže tedy zaručit lidská práva. Zde máme orgán v Unii, tedy úřad, který určitě co dělá, je, že v podstatě zastupuje národní orgány viděli jsme také, že v případě Patria také zde i došlo k porušení lidských práv a nic se s tím neudělalo. Vy nicméně jste řekla, že to se netýká práva Unie, to se netýká unijských předpisů. Já jsem proti tomu protestoval, tedy před jinou instancí. Je jasné, že potřebujeme eh, ombudsmana, ale musíme E, mít takový úřad, který bude chránit základní práva a bude mít nezbytné pravomoce, aby mohl reagovat, když vzniknou takové flagrantní případy porušování lidských práv evropských občanů a občanek. Děkuji. Děkuji. Na minutu pan Liberacky. Děkuji, paní předsedající. Pan místo předseda Timmermansi, paní ombudsmanko. Hovoříme zde o kvalitní zprávě. Kromě toho, že je ta zpráva kvalitní, je zároveň pravdivá. Všechny informace nám dávají přehled o tom, co se odehrálo a vlastně jsou pozitivní. A já chci zdůraznit, že my se scházíme s paní ombudsmankou, rovněž co by kvestoři, pravidelně a zanedlouho se bude konat i další společné zasedání. Takže my se scházíme průběžně. A co chci zdůraznit, to je ten rejstřík transparentnosti. To je otázka jak nápadu, ale i způsobu jeho uvedení do praxe. A tam to zatím vše běží dobře. Druhá záležitost dodržování základních lidských práv. Včera či předevčírem byla zveřejná zpráva a z ní plyne, že se lidská práva dodržují stále hůře, jak na úrovni celé EU, tak v některých unijních členských státech. Takže já chci jednak popřát mnoho dalších úspěchů a jednak chci říci, já stoprocentně vaši zprávu podporuji. Děkuji paní Spinelli na minutu. Já chci poděkovat paní veřejné ochránkyni práv, paní ombudsmance za velice cená šetření. Já bych se chtěla eh, zaměřit na nucené vracení eh, migrantů. Mm, mm, je třeba to vidět ve světle velkého přívalu do Unie, která se zavírá a e, v podstatě ze zemí, které nerespektují právo, jako Turecko. Já jsem požadovala, aby Frontex vytvořil mechanismus e, pro podávání stížností na porušování práv ze strany zaměstnanců Frontexu a je třeba, aby i tedy ten, kdo kontroluje, nebyl zároveň kontrolovaný. Je třeba, aby Frontex e, garantoval dodržování důstojnosti osob, které se Eh, vracejí, ale to je velice vágní koncepce a ono to není případem eh, eh, těch pobřežních stráží hlídek. Zde máme spoustu stížností ze strany nevládních organizací, které se považují za nepřípustné. Děkuji. Thank you. For one and a half... Děkuji vám na minutu a půl, pan Čáky. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Rád eh, zde ve sněmovně vítám paní O'Reilly. Vítám vyšetřování ombudsmanky v oblasti základních práv, eh, která se zabývají otázkou, jak, eh, do jaké míry jsou tato práva implementována v evropské politice soudržnosti. Dobré využívání fondů soudržnosti v členských státech je v zájmu všech evropských občanů. Doufám, že prosazování dodržování pravidel v této oblasti bude i nadále e, zásadní součástí vaší práce. Jako člen výboru PETY vítám vaši iniciativu ve věci konzultace ohledně iniciativy evropských občanů. To je nástroj, který bude užitečný pouze tehdy, pakliže občanům usnadní účastnit se evropské debaty a evropského rozhodovacího procesu. Ombudsmanka má, aby se tak řeklo, dost, protože transparentnost a objektivita jsou stále problematické. Nesouhlasím s touto zprávou, eh, když se tato snaží přirovnávat špatnou práci rady eh, k jaksi nesprávné zprávě věcí veřejných. To je, myslím, trošku přehnané je fakt, že se objevuje dvakrát víc stížností, které spadají mimo mandát ombudsmana, než kolik jich do mandátu ombudsmana spadá. To lze napravit lepší komunikací. Efektivitu lze zvýšit eh, rozšiřováním co nejvíce informací v co nejvíce jazycích. Děkuji. Děkuji na jednu minutu paní Ayala Zender. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce za komplexní zprávu a panu Timmermansovi za to, že uznal přidanou hodnotu eh, toho termínu ve španělštině veřejné ochránkyně práv, eh, takže to velice náleží paní O'Reilly, které já děkuji za to, jak chrání práva občanů. Především modernizace a dynamický vývoj, to by mělo zachvátit instituce v zájmu efektivní transparentnosti, základní práva v těchto kritických dobách, zapojování občanů a e, e, politika obchodu a hospodářské soutěže v EU. Já zde chci, abyste byla transparentnější, pokud jde o program Horizon 2020, který se dotýká základních témat a vyžaduje e, dobrý dohled let, tak jak i navrhuje eh, zpravodajka v odstavci 22. Je třeba také zlepšit komunikační politiku. Víme, a vy víte v první eh, linii, víte, že bohužel eh, zde vznikají nacionalismy a je třeba tedy vysvětlovat, dělat osvětu a vy jste to řekla správně. Je třeba i uznat výsledky, dobré výsledky úředníků, kteří pracují v Evropské unii pod větším a větším tlakem, často s malými prostředky a tím ohrožují své zdraví, někdy své životy. A je třeba eh, tedy i eh, eh, Například mě velice zneklidňuje, že v mé zemi existují velké stížnosti, které se týkají právě činnosti národních a regionálních úřadů ombudsmanů a zde je třeba tedy, abyste s nimi více spolupracovali, aby byli funkčnější na těchto regionálních národních úrovních. Děkuji a Benito Siluga minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé Chceme zdůraznit, jak eh, významná je funkce ombudsmanky. Je nezbytná proto, aby byli chráněni naši občané vůči excesům administrativy a vůči excesům evropské legislativy. Ano, a také i uprchlíci a uprchlice. Eh, to jsou eh, hlavní oběti excesu Frontexu za hranicemi EU, já, na hranicích pardon, EU. Zde chci poděkovat paní O'Reilly za úsilí úsilí, které v této věci vyvíjí. Bohužel nemůžeme poděkovat Evropské komisi za úsilí, poněvadž každý den nám ukazuje, jak všechny ty informace jsou obskurní, nedostává se nám jich zde v Evropském parlamentu. Je třeba zveřejňovat všechny eh, případy eh, úředníků eh, z vyšších funkcí, kteří odchází tedy ze svých funkcí podle článku 16 příslušného statutu. Eh, to je ten problém těch otočných dveří. A zde potom lobbyste. Eh, lobbyste a to je vlastně útok na naši suverenitu, kdy potom se vytváří ad hoc legislativa v zájmu privátních skupin. Děkuji. Děkuji, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první má slovo pan Jakovčič. Děkuji mnohokrát. Zaznělo tu již mnoho slov. Je před vámi ještě hodně práce. Máme eh, od vás eh, velice vysoká očekávání. To jste slyšela i zde. Eh, jak co se týká europoslanců, tak co se týká všech ostatních eh, institucí EU a evropských občanů. Vy máte naši podporu, podporu Evropského parlamentu a všech našich výborů. Ale máte podporu také evropské veřejnosti. A proto od vás očekáváme, že ty věci, které jsou dnes tak důležité a projeví se na budoucnosti Evropy, abyste zajistila, že budou co nejtransparentnější. Hovořím zejména o vyjednávání o dohodě TTIP, ale také o migrační krizi. Věřím, že budete ještě úspěšnější. Děkuji. Jako další paní Hautala, ale nevidím ji, takže jdeme na pana dynase. Jedna minuta, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Aktivita paní O'Reilly za dobu v úřadu od jejího znovu zvolení, která byla omezená, je to doba, eh, kdy, za kterou se ona snažila učinit Evropskou unii transparentnější a přiblížit ji občanům. Nicméně ten úkol eh, je velice složitý. Stále zde je ještě potřeba vyšší, trans, vyšší míry transparentnosti týkající se institucí. Eurobarometr z eh, minulého května říká, že se snížila důvěra občanů v evropské instituce. Existuje mnoho doporučení a celá řada poznámek od ombudsmanky, které, eh, na které nikdo nenavázal, a to ani v institucích, eh, kterým byly ty poznámky určeny, například v oblasti klinických testů. Takže i v kontextu vyjednávání TTIP je před námi ještě hodně práce. A věřím, že se plnění těchto doporučení do budoucna zlepší. Děkuji, pan Marino e Pinto. Senhora Provedora, a existência de uma Provedoria de Justiça. Pani ombudsmanko, to, že máme úřad ombudsmana, to, že ombudsman je takto aktivní a hájí práva evropských občanů, znamená, že ta práva jsou neustále posilována. E, práce, kterou odvádí ombudsman při řešení stížnosti, znamená, že se jedná o reaktivní činnost a já se domnívám, že zde bychom už měli přejít proaktivnímu stádiu, že by tedy ombudsman měl být iniciativnější i tam, kde ještě zatím žádné stížnosti nejsou. Například korigovat příklady špatné zprávy, jak na úrovni komunitární, tak i v členských státech. Například u nás v Dánsku máme nyní nová, eh, nové zákony, a podle nich je možné eh, migrantům zabavovat majetek. To si zaslouží pozornost ombudsmana, protože to je přímý útok na občany. Dále máme otázku potírání chudoby. To je rovněž něco, do čeho bychom se měli pustit přímo a ombudsman by se tomu rovněž měl věnovat. Posílit občana tím, že bojujeme s chudobou. Děkuji, říká předsedkyně a nyní má slovo pan komisař Timmermans paní předsedkyně. Eh, většina vážených kolegů poslanců, kteří se dnes vyjádřili, hovořila ve prospěch činnosti paní ombudsmanky, chválila její zprávu. Já tedy už se tomu nemusím věnovat. Já bych se omezil pouze na dvě záležitosti. Za prvé, se vyjádřím k transparentnosti u vyjednávání o smlouvě TTIP. Tady vyzývám kteréhokoliv poslance, aby mě dal příklad jakéhokoliv vyjednávání o obchodní smlouvě kdekoliv ve světě, které by bylo transparentnější než to právě probíhající u TTIPu. A rovněž chci vyzvat ty, kteří tvrdí, že by vše mělo být zveřejňováno, aby mě dali příklad, kde něco takového má místo. E, to se neděje nikde. E, vždy je nějaká část, nějaký prvek vědnování, který se musí odehrávat důvěrným způsobem z pádných důvodů. Proto je důležité, že e, vše jak náhledu v čítárně a poslanci to nesmí dále zveřejňovat. To je přiměřené k tomu, že poslanci sledují, co se děje, ale zároveň nemají možnost porušit nutná práva týkají se utajení určitých skutečností. Další téma, paní předsedkyně, je transparentnost. My e, spustíme veřejné konzultace týkají se transparentnosti příští měsíc a to bude v doprovodu návrhu, který e, předložíme radě i parlamentu týkající se transparentní e, rejstříku transparentnosti. To bude další krok posilování transparentnosti a domnívám se, že to bude obrovský mílový krok, pokud by i parlament uplatňoval stejná pravidla, která už platí dnes v komisi. Já tedy doufám, že všichni z vás, kteří neustále hovoříte o významu transparentnosti pro komisi, eh, stejně náruživě se budete zasazovat o transparentnost i v této sněmovně a rovněž i u práce Evropské rady. To je tedy vše ke zprávě Emily O'Reilly. Snažme se společně o stále lepší výsledky. Děkuji, pane komisaři, paní ombudsmanko. Eh, Děkuji vám. Paní Morvaj, jen velice stručně. Eh, zaznamenáváme tady dosti interferencí. Eh, laskavě nechte mluvit řečníky a děkuji vám za váš entuziasmus. Paní Orali, děkuji eh, paní předsedající, děkuji všem, kteří přispěli do této debaty. Díky za vaše příspěvky. Celkový dojem je velice pozitivní a podpořil mě v tom, abych pracovala ještě důrazněji na své strategii. Velmi si, si toho vážím. Vážím si toho jako irská ombudsmanka, ale vážím si toho i jako evropská ombudsmanka, protože má práce by nemohla probíhat tak dobře bez podpory parlamentu, kterou jsem tu dnes tak výrazně pocítila. Jak říkal pan místopředseda Timmermans, velká většina lidí zmínila transparentnost ve svých příspěvcích. Alespoň takových 80 až 85 z vás to zmínilo. A je to kvůli tomu jednak, že mnoho stížností, které ke mně přijdou, se týkají transparentnosti, ale také proto, že vy zde vnímáte nedostatek transparentnosti, možná související s nedostatkem důvěry veřejnosti v EU a to mě podporuje v tom, abych ještě tvrději pracovala na tom, aby všechny instituce EU byly transparentnější. Další téma, které se pravidelně opakovalo, byla dohoda T-typ. A jak víte, transparentnost jednání o této dohodě už se řeší. Ehm, pan, předseda, pan předseda Timmermans už se ptal na to, jaký je ten řádný prostor na důvěrnost v jakýchkoliv obchodních jednáních a co by bylo vhodné zveřejnit. Ale myslím, že podobně jako jeden eh, řečník tady uvedl, žijeme v digitální době a ať se nám to líbí nebo ne, očekávání, zejména mezi mladými lidmi, jsou daleko větší v tom smyslu, že některé věci zkrátka zveřejněny budou a je to něco, s čím se zkrátka budeme muset vyrovnat. Já se setkám příští pondělí s paní komisařkou Malmströmovou a budu s ní reflektovat některé otázky týkající se transparentnosti vyjednávání o TTIPu. Pro mě je samozřejmě velice důležité, mám-li eh, toto téma řešit, abych dostávala v té věci stížnosti. Chtěla bych poděkovat eh, parlamentu také za podporu eh, pro mechanismus stížností v souvislosti s Frontexem. Jsem přesvědčena, že společně s reformou Frontexu bude tato problematika napravena. Společně s ostatními kolegy v rámci této sítě, kteří se angažují v otázkách migrace, se zaměříme na to, co můžeme udělat, abychom situaci zlepšili. Takže děkuji ještě jednou paní zpravodajce, vám, paní předsedkyně a všem poslancům a poslankyním za jejich zájem o můj úřad. Děkuji vám. Děkuji paní O'Reilly a jako poslední má slovo zpravodajka Cavezon Ruiz. Paní předsedkyně, já chci poděkovat všem stínovým za práci, protože tato eh, zpráva je mm, mm, podle naší společné práce. Děkuji i ombudsmance za to, že eh, nám eh, umožnila tuto práci. Děkuji komisi, že akceptovala všechny návrhy paní ombudsmanky. A já také chci i poděkovat všem a skutečně já z toho vyvozuji pozitivní bilanci, jsme na dobré cestě a tak to musí zůstat až do konce. Takže všichni jsme si vědomi toho, že i bez že ombudsmanka, úřad ombudsmanky a petiční výbor jsou klíčové instance pro to, aby pro evropské občany a zde jsme rádi, že můžeme se angažovat v tomto velkém projektu pro naše občany. Já Eh, chci zúraznit, že my všichni ale neseme odpovědnost a povinnost zastupovat naše občany a jednat jejich zájmu. Takže s tímto vědomím já eh, jsme i tady. Děkuji ještě jednou a opakuji ještě jednou slova díku paní O'Reilly. Děkuji. Thank you. The debate is... Děkuji.